Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto. vysvětlování hlasování pan Antoniozzi. Sul la relazione. Ke zprávě pana Nisteroje. Prosím, prosím, děkuji pane předsedo. Já to lituji, milí kolego.